personálu. Ambulancí přes 300 škol se zavřelo a posílají se stále více eh, zbraní a žoldáků. Eh, už to je vlastně eh, válka bez valečníků. Ne, ne, ne, je tam mnoho bojovníků, kteří přichází z mnoha různých zemí. A stále se to eskaluje Existuje riziko terorismu, regionální nestability a migrace k našim hranicím. Zvláštní vyslanec OSN Salamek eh, eh, v pátek přišel na Radu bezpečnosti a řekl, že žádný jiný eh, konflikt Eh, není takovou eh, kombinací hezkých slov a eh, činu. Rada bezpečnosti se sešla 15krát, aby diskutovala o Libii a 15krát selhala při apelu o příměří. Rada bezpečnosti 15krát se sešla. Ale existuje tady naděje eh, příměří, že by toto příměří mohlo se zrealizovat. My jsme doufali, že toto příměří se uskuteční včera, ale dnes ráno jsme zjistili, že nedošlo k dohodě v Moskvě a že ten eh, hlavní eh, hráč odjel z Moskvy, aniž by souhlasil s příměřím. Už jsme několikrát opakovali, že Evropané musí překonat svoje rozdíly, svoje hranice a že musíme být jednotnější, abychom mohli čelit této situaci. Německo se chystá oznámit, nevím, jestli už to bylo oznámeno formálně, exist, exist, eh, kolovaly takové fámy, že se to mělo oznámit, že Eh, bude eh, formální apel eh, pro uspořádání Berlínské konference. Už měsíce trvalo vyjednávání, my jsme to zúčastnili. A že by se skonsolidovalo příměří, ukončení eskalace, že bychom se navrátili k jednacímu stolu a že by to byla dobrá příležitost. Zvláštní vyslanec jsem přišel v pátek Eh, premiér eh, Sarač, mezinárodně uznávané vlány, byl v Bruselu a sešel se s panem předsedou Sasolem i Michelem. Nebylo možné se sejít s ostatními partnery, s, s, eh, gen, s generálem Haftarem a hovořilo se s různými partnery, včetně Ruska a všichni Eh, vyjádřili obavy, že Libie je, se vymkla kontrole, ale já vám nemůžu ujistit, že to příměří se skutečně, skutečně, až ta bernická konference bude příští neděli. Během minulé Rady bezpečnosti jsem chtěl hovořit o Libii a o Iránu. My eh, Plně podporujeme berlínský proces. Chcem, chtěli jsme vycestovat do Libie z bezpečnostních důvodů a já se ptám, zali opravdu ty důvody byly bezpečnostní, anebo zali tam byl nedostatek vůle nás přijmout. Takže my jsme se chtěli eh, sejít v Bruselu a eh, při, sešli jsme se se Saráčem, ale ne s Haftarem. Nyní máme mandát eh, Rady bezpečnosti. Ehm, Rady bezpečnosti a pokud to dojde eh, k příměří a pokud dojde k dohodě ohledně rámce berlínského procesu, tak budeme muset monitorovat toto příměří a efektivně eh, kontrolovat zbrojní eh, embargo. Ale já nevím, kdo toto bude opravdu seriózně prodávat. Vynakládáme obrovské peníze v Libii. přes 630 eh, milionů pro rozvojovou spolupráci během posledních pěti let. Africká unie a agentury OSN evakuovaly 5000 eh, lidí, kteří potřebovali ochranu a poslali 50 tisíc migrantů zpátky domů dobrovolně s, eh, pod, za podpory integrace. Ale Salamitalas Máme 700 tisíc subsaharanů, kteří žijí v Libii. A ne všichni chtějí jet do Evropy. Mnozí z nich, většina z nich mají práci a obživu a chtějí zůstat v Libii eh, do té míry, dokud jim to podmínky dovolí. Ale i když eh, by se ta když se ta situace zhorší, tak oni nebudou moci zůstat v Líbii a pokusí se třeba se dostat do Evropy. Takže tady je další eh, hrozba tlaku na nelegální migraci přes eh, střední středozemí, kde Turci a Rusové eh, mají vedoucí úlohu. Před šesti měsíci Eh, ve středním Středomoří tito aktéři vůbec nebyli přítomní a dnes jsou lídry. A to je tedy velká změna v geopolitické struktuře eh, ve středozemí. Před šesti měsíci my, Evropané, jsme byli víceméně aktivní, ale byli jsme osamoceni. Nyní jsme víceméně aktivní, my jsme tedy aktivnější více než před šesti měsíci, ale Rusové a Turci mají silnou páku, protože se vojensky e, zapojili na místě. Ne přímo, ne prostřednictvím pravidelné řádné armády, ale víme, že se zvyšuje počet zbraní a Libie je vlastně taková rakovina, kde, prochýza, kde prochází metastáze do Sahelu. Co se děje v Sahelu? to je, že tam je velký počet zbraní a bojovníků v Libii kontaminují celou oblast. Spravodajské informace nám říkají, že mnoho Sudanců, Syřanů a e, blízko východních e, bojovníků bojují do, v Libii buď na jedné straně či druhé. To je tedy situace. Možná během příštích 24 hodin se dozvíme nějaké dobré zprávy, možná ne. Eh, možná Němci svolají konferenci, možná ne. Možná dojde k příměří, možná ne. Já opravdu nevím. Doufám, že budeme mít příležitost. Libie je bohatou zemí, jedna z nejbohatších zemí v Africe. Přes eh, roky občanských nepokojů je to bohatá země a malá populace, pouze 6 milionů občanů. A měli by žít bezpečný život v prosperitě. Místo toho je to už 9 let eh, hrozné zničující politické krize. Pro Liby nebylo nikdy jednoduché dostat se ze 40 eh, eh, let zničující diktatury a potom zázračně se nemohly stát stabilní demokracii. Bylo jasné, že to bude těžké, to jsme všichni věděli, ale nikdo si nepředstavoval takovou katastrofu, jako je tato. A ještě to může být horší pro Libyjce a pro nás. E, pokud se nevynasnažíme zastavit tento konflikt a nalézt politické řešení. Eh, s podporou všech členských států, samozřejmě parlamentu. Já se vynasnažím pracovat na tom a doufat, že toto silné nasazení bude řešením, aby Libie byla jednotná a abychom nalezli mírové řešení pro tento konflikt. Vzhledem k tomu, že říkáme, že není vojenské řešení, ale tato mantra, že není vojenské řešení, se eh, opakovalo v případě syrské války, že řešením není vojenský zásah a nakonec se došlo k vojenskému řešení. Takže možná tady se stane to tež. My, Evropané, vzhledem tomu, že, že my se nechceme zúčastnit vojenského řešení, tak my e, vlastně trváme na tom e, přesvědčení, že se to nemůže řešit vojensky, ale v Sýrii to se vyřešilo vojensky přes Turky a přes Rusy. A e, změnilo to e, rovnováhu ve východní části Středomoří. A já, já nemohu zabránit tomu, že se něco takového stane. A to je věc, která by nám měla všem dělat velké starosti, protože já jsem si jist, že nebudeme šťastní, pokud na libyjském pobřeží e, tam jsou vojenské základny Eh, Turků a Rusů proti italskému pobřeží a oni kon- kontrolují oba směry migrance. Východní středomoří a možná i ve středu středomoří. A dnes eh, v tuto noční hodinu můžeme hovořit upřímně v 10 hodin a řešit eh, tuto situaci, které čelíme. Doufejme, že budeme mít dobré zprávy během příštích hodin. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo, za vaše znepokojená slova a nyní dáme slovo jednotlivým skupinám. Za EPP má slovo pan poslanec McAllister. Paní předsedkyně, vážení kolegové, právě jsme slyšeli od vysokého představitele, že v Libii se odehrává politické drama, vojenské drama přímo před našimi dveřmi. A toto drama už um, probíhá příliš dlouho. Hmm, podle údajů OSN uh, eh, už asi přes tisíc lidí přišlo o život, 900 tisíc je odkázáno na humanitární pomoc, toho dvě třetiny žené dětí. Takže ta potřeba je velká, ta nouze je velká. Uh, to příměří eh, v Libii je jeden krok vpřed, které, ale ta země potřebuje trvalý mír. Eh, spolková vláda, především kancléřka, podporují eh, trvalý mír a tato konference, ehm, která proběhne příští neděli v Berlíně, by měla k tomu aktivně přispět. Co musíme říci jasně, jako zástupci Evropského parlamentu, to poprvé, co diskutujeme o tomto konfliktu, že všechny státy přímo nebo nepřímo se musí postarat o to, aby konečně skončila tato občanská vláda Libie by měla být suverénní mírovou zemí a teprve když se toto podaří, tak můžeme eh, konkrétně mluvit o obnově a podpořit jako Evropa poskytnout podporu. Děkuji. Děkuji a nyní za jménem socialistů Katy Piri. Děkuji, pane vysoký představiteli. V první řadě chci říci, jak si vážím toho, že zde dnes na plenárním zasedání hovoříte s velkou otevřeností a upřímností v debatách o zahraniční politice a příště si ráda vyslechnu vaše vystoupení a až poté přednesu nějaké politické úvahy. Dnes to mám připraveno eh, předem. Dnes eh, generál Haftar opustil jednací stůl a nepodepsal příměří, které mělo vstoupit v Lídii v neděli. To je samozřejmě velká rána trpícím lidem v Líbii a rána pro mír a stabilitu v celé oblasti Sahelu. Během posledních devíti měsíců 280 civilistů a 1500 e, vojáků zahynulo. Vede tam, dochází tam k nárůstu násilí, rozhodnutí Turecka vyslat tam své složky zesiluje tento konflikt na hranicích eh, Evropy. Doufali jsme, že příměří povede k uklidnění situace a zabrání eskalaci násilí. Vážený pane vysoký představiteli, vážíme si vaše úsilí během posledních týdnů a doufáme, že i nadále uděláte vše pro to, aby příměří mohlo začít eh, platit. Konference, která se má uskutečnit v neděli, je naprosto zásadní a my spolu s vámi doufáme, že skutečně proběhne. Závěrem si říci, lidé v Líbii si zaslouží dlouhodobou vyhlídku míru, bezpečnosti a rekonstrukce jejich země. Děkuji mnohokrát za vaše slova a další řečník je Javier Nart. Prosím, na dvě minuty. Děkuji, pane Borelli. Eh, všechno to, co jste řekl, já s tím souhlasím, ale co mě eh, překvapuje, je to, že jsme překvapeni, protože kdokoliv, kdo by poslouchal to, co eh, říkají lidé na místě, tak by věděl, že dnešní tragédie už existovala po dobu devíti let. Dnes nás překvapují útoky na Tripolis, ale bylo to jasné, protože to začalo v těch rozporech, které byly v dohodě s Chiratu, což byla frankensteinská dohoda mezi dvěma uh, protichudnými mocnostmi. A stačilo si vyslechnout Al-Fayers a Haftara eh, a všechny poslance, kteří on tento Haftar nikoho nezastupuje. My, což jsme tady slyšeli, je legalita, která v Libii neexistuje. A jediné, co jsme poslouchali, eh, bylo eh, poslouchat eh, Alfara Sarače, jako by byl mluvčí Libie. A to nebyl. Dnes promluvila Libie. Já jsem proti válce, pane Borely. Já se opravdu obávám, že ta situace se ještě zhorší. A příměří také není řešením, protože k němu nedojde. Existuje nerovnováha ve vojenské oblasti na místě a to se nezastaví krásnými slovy. Zastaví se to pouze v případě, když Evropská unie zakročí. Protože v tento moment nás překvapuje Turecko a Rusko, ale Turecko a Rusko tam je, protože Evropa tam nikdy nebyla. Eh, protože my jsme byli v té metafyzické legalitě eh, Fajze Saráče, týče a my jsme neposlouchali, jaké je realita na místě. Musíme skutečně zakročit efektivně a diskrétně. A pokud Itálie a Francie zakročí každá samostatně, no tak potom budeme mít naší e, eh, ideální bezvýznamnost. To je realita. Všechno ostatní jsou krásné kompozice. Děkuji. Eh, pan Satori eh, za zelené na jednu minutu. Euh, Vážení kolegové, když se jedná o to, abychom přispěli k míru v Belgii, tak Evropská unie eh, vítá, eh, děkuje, lituje, hodně mluví, ale málo jedná. Není tady konkrétní strategie, není tady snaha o koherenci mezi členskými státy. Eh, mm, pokud nechceme být tedy garantem neexistence na, mez, eh, na eh, mezinárodní poli. Eh, dochází k masivnímu porušování lidských práv a my k tomu přispíváme, vážení koleg. Ano, my jsme zodpovědní všichni za zhoršení humanitární situace v Libii. Pan Borel, nikdy není pozdě uplatňovat evropské hodnoty mm, mm, musíme mm, zajistit eh, příměří a respektování lidských práv, eh, doprovázet eh, prchlíky a propagovat alternativy mm, humanitární a dohody. Děkuji, slovo má paní poslankyně Anna Bonfrisko za identitu a demokracii. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane místopředsedo Borely, na vchodu tohoto parlamentu je napsáno 51 milionů Evropanů hlasovalo, protože chtějí vidět, jak parlament zajistí naši bezpečnost a obranu. Obranu hranic, obranu Evropy, bezpečnost evropských občanů. Vzpomíná si Evropská unie na to, že v roce 2011 trhla Eh, libýský režim, což vedlo ke kolapsu státu. Kdo bude soudit Evropskou unii za to, že způsobila takové lidské utrpení? A dnes tady přichází další políček, kdy vidím, že Turecko a Rusko sehrávají důležitou úlohu a v pozadí vystupuje dokonce Čína a Arabské Emiráty. To je výsledek 70 let politické konvergence v oblasti vnitřního trhu, ale žádné konvergence v oblasti zahraniční politiky. A takto Středozemní moře je stále eh, pro nás velkou zkouškou, protože eh, středozemní moře je důležitá oblast a není to jenom Evropa. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec Džambask. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин върховен представител. Děkuji. Vysoký představiteli, kolegové, eh, nikdo eh, nevelá po boji. Eh, nikdo, kdo se zajímá o Libii, si není vědom toho, že dohoda mezi Saračem a tureckým prezidentem Erdoganem nezahrnuje pouze nasazení tureckých vojsk v Libii, ale také zásahy vůči Kypru proti Izraeli. A jednoduchou pravdou je, že Saráč a Erdogan přesouvají islamisty ze Sýrie do Libie ti, kteří vedli krvavou občanskou válku v Sýrii, tak se nyní přesouvají do Libie. Eh, Libie pod Saráčem a Erdoganem se mění v zemi z eh, doby z minulosti. Eh, děkuji, Demrel, prosím, paní Demrel. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Nyní Eh, eh, hovoříme o, o příměří a řešení není jisté. V roce 2011 eh, NATO bombardovalo Libii a svrhlo vládce Gaddafiho, což vedlo k totálnímu chaosu, k brutální občanské válce a vlastně nakonec se jedná o zástupnou válku. Tato válka NATO vedla k následujícímu. Kromě regionálních eh, mocností se tam zúčastní téměř všechny důležité mocnosti. Některým jde o ropu, o plyn, některým o geopolitiku a vliv. To je ta pravda. Ale válka pro lidi na místě znamená utrpení. A o koho se stará EU? O kom mluví pan Borel? O uprchlících Většina států EU spolupracují s vládou Saráče, který spolupracov, který eh, eh, vede k tomu, že se zadržují uprchlíci ze strany libyjské pobřežní stráže. Musíme zastavit eh, export zbraní všem stranám. Všechny mocnosti se musí stáhnout to by byl příspěvek pro udržitelné řešení situace. Lidé tam potřebují mír a ne další eskalaci, ne válku. Míru, eh, míru takovýmto způsobem nedosáhneme a líbí nepomůžeme. Eh, děkuji vám a na jednu eh, minutu Nikolau Alavanos Efteris, prosím. Děkuji. Nejenom Evropská unie nejedná, ale USA a NATO má obrovskou odpovědnost, pokud jde o imperialistické zásahy a pokud o rozpad Syrii. Sýrie, ty dopady jsou katastrofické pro jednotlivé národy a dnes opět eh, soutěž mezi NATEM, USA, Ruskem a Čínou a účast Turecka a Egypta z druhé strany, protože se snaží získat kontrolu nad energií, tak to vedlo k takové explozi, která je v regionu. V tomto tak nebezpečném kontextu pro národy eh, turecká střední cesta Eh, eh, střední eh, vrstva chce měnit námořní hranice ve Středomoří. A to jsou argumenty těch mm, řeckých hlasů, kteří si myslí, že existuje stabilita, tak to není. Tímto řešením se zvyšuje agresivita. Vede to ke syntenzivnění boje, aby se neměnily hranice je důležité, aby národy žili v míru, aby se respektovaly jejich práva. A dalším eh, řečníkem je předseda Tajany za EBB. Děkuji, vážená paní předsedkyně. My čekáme na ten summit Berlínu a pevně doufáme, že přinese pozitivní výsledky. Já bohužel nejsem velký optimista, Evropa prakticky tady neexistovala, nezapojila se, členské státy byly lhostejné, neposkytly potřebnou podporu vysokému představiteli, chyběly tady politické iniciativy jakéhokoliv druhu. Výsledky jsou jasně vidět, teď je to Rusko a Turecko, kteří jsou garanty situace nejenom v Libii, ale v celém středozemním moři což eh, vytváří stále větší rizika. Myslíme jenom na terorismus nebo migraci, která tady bude do té doby, než bude vyřešen problém v Libii. A potom je tady ještě veliká otázka energetiky. Dohoda mezi Tureckem a Libií, která dává Evropu úplně mimo, tak to prostě není to, co chceme. Eh, máme tady plynovod, který by měl propojit Izrael, Řecko, Itálii, který by měl zajistit energetickou soběstačnost. Já si tedy myslím, že v tomto ohledu Evropa by se měla zapojit už jenom proto, aby zajistila energetickou soběstačnost všech zemí Evropské unie. Děkuji a slovo má paní. My počítáme se eh, eh, s tím, že bychom to mohli eh, končit do 23 hodin, takže nebude Eh, v tomto postupu Catch the Ice. Budeme pokračovat socialisté a demokrati paní Consolino. Seguiamo con attenzione gli sviluppi. Děkuji. My velmi pozorně sledujeme ten eh, vývoj v této věci, jak to popsal pan vysoký představitel. Hodinu po hodině v posledních minutách nám přicházejí různé zprávy rozhodnutí zúčastnit se berlínské konference v neděli a všechno to sledujeme s velikým znepokojením a napětím. Vidíme tady riziko, že opět tam budeme zcela zbyteční a neefektivní. Jediná možnost, kterou máme, je politické řešení. Nevzdávejme se politické možnosti. Máme jasné cíly posílit demokratické kroky, politické kroky, mm, snažit se zajistit příměří a nepřátelské, omezit nepřátelské projevy. To by měly být cíle konference v Berlíně také pomoc mnoha občanům v Libii, zejména dětem, které jsou obětí probíhajícího válečného konfliktu. Také bychom se měli snažit vytvořit politické a institucionální podmínky, které zajistí úplnou suverenitu Libie Měli bychom také vytvořit sílu odstrašování. To je možná něco, na co bychom měli zapracovat, je odrazující e, snahy, protože mír se nedělá jenom diplomaticky, ale zároveň tady musí být určité odrazující, odstrašující prostředky. Takže Nezapomínejme na všechny eh, zdroje, které máme k dispozici. Já myslím, že tohle by měl být náš úkol v této složité době. Uvědomme si, že sehráváme tady důležitou úlohu, že jde o budoucnost Evropy. Tady se opravdu hraje rozhodující zápas v Líbii, který určí budoucnost eh, celé Evropy. A to není hra, kterou si bude hrát každý stát sám, třeba Francie nebo Itálie. Já si myslím, že to je práce, kterou musíme dělat všichni společně. A já tím apeluji na pana předsedy Borela, aby se plně chopil této úlohy, protože opravdu se tady sehrává důležitá úloha celé komise i parlamentu pro nadcházející období. Yeah pan eh, Grošel. Um, svědomí těch členských států, kteří se účastnili um, vojenské intervence proti Kadáfimu, stává se z Libie noční můra, která souvisí s lidským pašováním lidí, eh, nebezpečnou středozemní cestou, organizovaný zločin sklízí zisky. Všechno eh, to, to, eh, toto vede k dalšímu druhu pekla. V eh, Turecko se vydalo na riskantní vojenské dobrodružství. Je to proti našim strategickým zájmům ve Středomoří a v Libii. Turecká intervence, aktivní ruské vněšování do krvé občanské války, vojenské manévry v Egyptu, tě vidíme, že tyto problémy by mohly vyvolat další ohnisko napětí na našich za našimi dveřmi. Musíme se vyhnout, zabránit konfliktu v Libii, všechny eh, síly musí být staženy, musí dojít k příměří, musí to být politický proces, který povede k míru a stabilitě v zemi a regionu. Děkuji. Děkuji jako další. Eh, dostane slovo Erik Markar za zelené. Děkuji. Děkuji panu Borelovi za eh, vaše úsilí ehm, dosáhnout míru v Libii. Nikdo si nemyslí, že to je snadné eh, zajistit mír v Libii, ale věřím, že i během války eh, můžeme dělat víc. Od roku 2014 utonulo eh, více než 2000 lidí na moři. Ehm, mm, já jsem sám viděl záchrany na ve středozemním moře a když mluvíte s těmi lidmi zachráněnými, tak vidíte, že eh, Libie mm, je vlastně nelidské zacházení. Eh, mm, my jako Evropa přispíváme k tomu, aby tito lidé, kteří eh, utíkají před válkou, se znovu dostávají do válečného konfliktu a já se tam, proč my posíláme více Eh, člunů libijským milicím než záchranných člunů ve Stromoří. A měli bychom alespoň zachraňovat lidi před utupením, kteří utíkají před mučením v Libii. Mohli bychom evakuovat více lidí, zajistit bezpečnost na středozemním moři a tam by měla tak to, to by měla dělat Evropská unie. Děkuji. Thierry Mariány na jednu minutu za ID. Děkuji. Západní mocnosti zasáhly v Libii v neprospěch této země a jeho sousedů, celé Afriky i Evropy. Nyní eh, dochází k otroctví, eh, eh, bojují o kontrolu cest z Afriky, s chaos se mění na střednutí eh, mezi Mašarem, Haftarem a Serečem. A eh, eh, Tubruk bude znovu bráněn tureckými silami v zájmu Erdogana. A my zatímco tedy Erdogan se stává silným mužem, který bude kontrolovat migraci do Evropy, Eh, jak můžeme, eh, jak jsme mohli dopustit eh, takovouto naivitu. Ano, řešení bude pravděpodobně vojenské, ale my tam budeme absentovat. Měli bychom minimálně říci, že, jsme, že francouzští vojáci jsou jediní, kteří v Sahelu bojují proti islamismu. Hmm pan Frako z EKR. Eh, děkuji. Já zastupuji Řecko a proto eh, musím hovořit o zapojení Turecka v Libii a dopadech. My jsme pochopili, co je cílem. Možná tady někdo věří všem těm hloupostem, o kterých hovoří Erdogan ohledně uplatňování práva. Protože pokud se podíváme na nedávnou minulost Turecka, tak tam vidíme pouze vraždy Kurdů, zločiny či nelegální těžbu na Kypru a zásah na řeckých hranicích. A nyní posílá džihadisty žoldáky do Líbie a zbraně jasné, co chce Erdogan. On chce nelegálně se dostat do Líbie a to bude mít eh, dopad také na práva řeku. Ví to Evropská unie? Evropská unie hospodářsky a politicky podpoří tohoto kriminálníka Erdogana. Děkuji, pan Castaldo, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane vysoký představiteli, včerejší setkání v Moskvě za přítomnosti Haftara a Sarajena vysílá dva jasné signály. Za prvé, Evropa není dostatečně silná. Navzdory různým diplomatickým aktivitám, bohužel jsme se úplně vzdali možnosti sehrát úlohu, kterou bychom mohly sehrávat a kterou teď místo nás sehrává Turecko a Rusko, které se zapojují do uh, eh, libyského konfliktu a sledují svou vlastní agendu a nyní se snaží uzavřít dočasné příměří. Druhá důležitá zpráva, příměří nedošlo, Haftar to nepodepsal. Uh, ano, ale máme tady další příležitost. Jestliže chceme zabránit nejhoršímu scénáři na našich hranicích, musíme náležitě připravit eh, nedělní summit v Berlíně, musíme také vycházet z pozice OSN a snažit se zapojit všechny eh, evropské země, ale také další země sousedství, zejména Tunisko a Alžírsko a také další islámský svět, který velmi znepokojně sleduje, co se děje v Líbii. Jedině takto zajistíme náležitou neutralitu a kapacitu a sjednocení institucí a také ozbrojení vojenských složek, ke kterým došlo po nešťastné intervenci v roce 2011. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, je tady modrá karta, přijmete ji? Prosím, pane poslanče. Pane poslanče eh, Castaldo, dejte si sluchátka. Eh, děkuji. Já respektuji váš názor. Eh, já to znám už z minulého volební období a chci vědět, co si o tom myslíte. Pane Borely, Eh, režim v Tripolisu právě podepsal dohodu s Erdoganem. A v souladu s touto dohodou Turecko eh, má řadu práv ve východním středomoří. Pane Borelli, co můžete udělat pro to, abyste zastavil tuto tureckou agresi, podle které během příštích týdnů se e, zašlou, vyšlou e, průzkumné lodě do oblasti, které jsou řeckými e, vodami. To je jako by už, už čekali na okupaci. Děkuji, pane poslanče. Vy jste několikrát tady zmiňoval tu dohodu mezi Tureckem a Líbií, která rozhodně se neubírá správným směrem, dle mého názoru, zejména e, také to, že jsou ohroženy legitimní zájmy některých členských států, zejména Řecka a Kypru. Já si myslím, že tento unilaterální přístup určitě nemůžeme akceptovat, zejména u země, která je stále kandidátským státem EU. Já myslím, že ten konflikt tam Eh, eskaluje do skutečného střetu mezi geopolitickými mocnostmi, které jsou na této scéně přítomní. A tomu musíme zabránit. Je tedy naprosto zásadné, aby Evropa začala sehrávat významnější úlohu, aby byla přítomna a právě proto v Berlíně je potřeba, abychom efektivně debatovali o konkrétních iniciativách a abychom zajistili sjednocení institucí předtím, než bude příliš pozdě. Děkuji mnohokrát a další řečník je pan Měmarakis za EPP na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já jsem si eh, velmi pozorně vyslechl analýzu pana Borela a musím říci, že všichni eh, si uvědomujeme, že nejsme eh, analisté, ale politici. Nemůžeme být pouze pozorovateli a sledovat jenom to, co se děje. My musíme zasáhnout do události, abychom přišli s, rozhodnut, s řešením, protože to, co od nás chtějí občané, kteřím činí obavy mír v tomto regionu. A na základě vaší analýzy se zdá, že Turecko a Rusko jsou mocnostmi v regionu. Proč? Protože my jsme tam nechali mezeru, kterou oni vyplnili. Proto, pane Borele, musíte převzít iniciativu, abychom dosáhli míru v regionu. A my podpoříme tyto iniciativy. Ale co je tady nejdůležitější, je Turecko, chování, přístup Turecka, které ponižuje, které porušuje hodnoty EU eh, svým eh, provokujícím chováním a vlastně nám ukazují, že si dělají, co chtějí. Toto eh, provokující chování musí vést k tomu, abychom se snažili nalézt mír a my proto podpoříme všechny iniciativy v tomto smyslu. Evropa musí říci, že tam jsme a že jsme pro mír. Eh, pan Pikula na jednu eh, minutu a trošku více. Eh, nyní mluvíme o tématu, který, které je velmi důležité pro Evropskou unii, které zastínují uh, Eh, témata Iráku a Iránu. My jsme nyní v situaci, kdy Turecko, které je formálně eh, spojencem v NATO, koordinuje z akce s zeměmi v našem sousedství. Současně je Rusko aktivní a neustále porušuje mezinárodní eh, námořní právo. Snaha o příměří selhala, členské státy EU stále nenalezly společnou politiku E, jak řešit situaci v Libii. Vojenská intervence nemusí e, chaos v Libii vyřešit, ale může ho zvýšit. Naše politika vůči Libii nemůže být jenom o migraci. My e, musíme sehrát produktivnější roli, především co se týče blízkého sousedství. Berlínský proces a spolupráce s OSN by měl dostat podporu. Pan Zimňok na jednu minutu. nasazení vojenských jednotek v eh, Libii eh, po proudu uprchlíků je další šachový tah Erdogana vůči EU stává, eh, tak to si upevňuje svoji pozici a buďme realisté. A aktuálně to nejsme my, kdo ovládá migrační krizi. Eh, rozhoduje o eh, balkánských a prchlických testách. Je to Erdogan. Ten určuje ilegální masovou migraci. Může snadno vyhrožovat další migrační vlnou. Nyní to dosáhlo nové dimenze. Nyní chce Turecko s Libií um, mm, kontrolovat um, Eh, přístup eh, k zemím, kde odkud pochází nejvíce migrantů. My jsme tím ještě více vydíratelní. Naše, musíme využít naši ekonomickou a politickou sílu a mm, ukázat se jako rozhodný protivník. Musí, EU musí udělat všechno pro to, aby um, Turecko přestalo působit v Libii a sami převzít ochranu hranic. Děkuji. Nyní tady máme řečníka za EKR, pan Fidance, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, válka, která de facto probíhá v Libii, opět jenom dokazuje nejednotnost Evropy v mnoha mezinárodních krizích a i upřímná intervence, kterou jsme dnes večer tady slyšeli od pana Borela, v podstatě jenom dále dokládá naši bezmocnost, arogance mnoha vlád, například Francie, která v roce 2011 sehrála zcela bezkrupulózní hru, nás přivedly následně do války a migrační krize. A e, teď tady dochází k obnově neootomanské říše a e, k zájmům, které jsou za našimi hranicemi a které E, třeba vedou i k tomu, že italská vláda prostě bezmocně blábolí a není schopna nějak ovlivnit tuto situaci, zatímco jiné státy sehrávají úlohu v oblasti, která je tak zásadní i pro náš oblast. Takže já doufám, že v nadcházejících dnech se nám podaří zabránit nejhoršímu a katastrofě. Děkuji za to, že jste dodržel časový limit a dále má slovo pan poslanec Joannis Lagos na jednu minutu. Děkuji. Musím říci, že mě překvapuje a rozhořčilo mě to, co řekl pan Borel, protože tady vlastně se souhlasí s tím, že eh, děláme to, co chce Turecko. Eh, je to zločinecký eh, stát, kde je zločiny jsou psány krví a my teď děláme jako, že to nevidíme. A navíc eh, říkáme, mm, že je Saráčová vláda uznána, která je ruku v ruce s Erdoganem. A velmi dobře víme, že Erdogan má džihadisty, kteří bojovali v Sýrii a on je poslal do Líbie. Takže on ten eh, problém přesunul. On poskytuje nelegálně zbraně Saráčovi a my děláme jakoby nic. Ten akceptovatelný Je to ostuda pro řeckou vládu, že momentálně souhlasí s touto konferencí která se bude konat za několik dní v Berlíně a že tam bude Alžírsko a nebude tam Řecko. Je to ostuda, co se děje v mé zemi, protože tam neexistuje žádné právo bránit Turecko a ne Řecko, protože přeci Řecko je členem EU a jak to, že nás neposloucháte a nasloucháte Turecku. My Eh, nesouhlasíme s tím, abyste opustili Řecko. My nechceme eh, se vzdát boje, protože my musíme chránit naši vlast pomocí všech prostředků, které máme k dispozici. Děkuji. A eh, nyní místo předseda Otmar Karas na jednu minutu EPP, prosím. Místo Pane místo eh, předsedo, dnes odpoledne a nyní jsme měli velmi eh, intenzivní debatu. My si tady eh, zahráváme s křesťanskými hodnotami, které zde nesehrávají žádnou úlohu. Tady se jedná o bezmocnost a máme tady ještě otázku naděje. Já, mě tady chybí politická odhodlanost, chybí mi politický projekt a akce. A v Libii se ukazuje, eh, jak to vypadá s otázkou azylu, sousedství a s bezpečnostní politikou. A nejedná se pouze o region Středního východu, a souvisí to s vákuem, o kterém hovořil pan Marakis, protože tady eh, do toho zasuje Turecko a Rusko. Máme pouze jednu eh, šanci, aby eh, v Berlíně na summitu o víkendu jsme měli konsolidovanou evropskou iniciativu, která by napomohla. A já vás žádám, Eh, abyste nám řekli, eh, co máme dělat pro to, aby ta naše schopnost jednat byla v Berlíně rozhodující. Ana Maria za SAD, prosím, máte slovo. Děkuji, pane Bora, vy jste popsal situaci v Libii, která je nesnesitelná pro civilní populaci, nebezpečná pro regionální stabilitu, Magreb, Sahel, to, o tom jste mluvila, nebezpečná pro evropskou bezpečnost. K tomu se pojí hm, porušování lidských práv eh, v Libii, migranti, kteří jsou předmětem pašování, eh, aktivisté, kteří mizí a jsou vražděni, který dnes zmizel, eh, již zmizel před 6 měsíci, také ženy, které jsou zneužívané. Pokud řešení není vojenské, není ani autoritářské s tureckou, ruskou, egyptskou intervencí, nejenom vojenskou, ale ten model, který obhajují, zdaleka nebere ne, ohledy na lidská práva. Evropská unie eh, musí se hrát důležitou roli. Berlínská konference jistě zprostředkování dialogu se všemi aktéry a podpora demokracie a lidských práv. Děkuji. Děkuji. Um, a jako další má slovo paní Asi Makopulo za APP. E Vážení kolegové, je ehm, třeba ne, v naší povinnosti něco dělat eh, ohledně Libie, protože my tady v Evropě budeme čelit následkům, takže my vítáme tuto berlínskou konferenci, která byla zorganizována, trváme na tom, že Turecko Eh, chce pracovat na základě memoranda porozumění s Tripolisem. Haftar odešel z jednání dnes a eh, tato dohoda mezi Tureckem a Libií je proti mm, mezinárodnímu právu a nepřinese právně závazné výsledky. Pane Borel, eh, vy musíte trvat na tom Saraj a Erdogana, aby Mm, ten, tato dohoda eh, vlastně, aby projevili minimální připravenost jednat o míru. Eh, jinak je ohrožen míra kredibilita Evropské unie samotné. Děkuji a nyní má slovo Suzane eh, Sesany a já se omlouvám, že jsem ji vynechala. Děkuji, paní předsedkyně. Řešení krize v Líbii ukázalo trapnou neschopnost italské vlády k tomuto citlivému strategickému tématu. Vše to ale začalo svrhnutím Kadáfim. Před deseti lety, eh, před deseti lety Evropa udělala tuto volbu, toto rozhodnutí. Evropská unie tam nechala prázdno a tam se vmísilo Turecko a Rusko a začaly tam sehrávat důležitou úlohu protagonisty v oblasti Středozemního moře. Ankara si teď přezíbírá klíče od vstupu do migračního koridoru na úkor Itálie, která tam má také velmi důležité strategické zájmy. Fakta jsou nelítostná. Neschopnost Itálie v oblasti zahraniční politiky byla jenom potvrzena eh, příměří eh, nebylo včera v Moskvě podepsáno. Možná to mělo být podepsáno v Římě, ale nestalo se tak. Nicméně teď celý svět očekává podpis v Berlíně. Pokud se to znovu nestane, tak to bude jenom další krok zpátky v oblasti zahraniční politiky, kde sehráváme stále menší úlohu. Děkuji a s pan poslanec Giuliano Pizapia za SND na jednu minutu. Děkuji, vážený pane vysoký představiteli. Vy jste správně řekl, že věci v Bíli se stále zhoršují. Dnešní debata ukazuje nelítostné nelítostný eh, závěr, kdy v Libii začíná převládat Erdogan a Putin a jejich modely. Není to naše odpovědnost. Měli bychom překonat rozdíly mezi členskými státy, které někdy často <clears throat> preferují spíše nereagovat a nekonat. Ale eh, tohle neprospívá naší důvěryhodnosti, když tam nezahrneme všechny, tak nebudeme mít nikdy mír v Libii. Potřebujeme dialog, ale dobré úmysly sami o sobě neukončí válku. Dnes je naprosto zásadní aktivovat misi v Sofii a e, posílit zapojení Evropské unie. Chtěl bych připomenout slova Johna Kennedyho. Nemůžeme mít nikdy strach z jednání, ale nemůžeme nikdy vyjednávat se strachem nebo ze strachu. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan poslanec Lančíny. Děkuji, paní předsedkyně. V Libii navzdora mnoha prohlášením a úmyslům vidíme, že Evropská unie tady nemá schopnost rozhodovat. Přenecháváme tam místo Rusku a Turecku. Eh, embargo, dodávat zbraně, to je něco, co hlavně sleduje Turecko neschopnost Evropské unie eh, vede k tomu, že se tam prosazuje stále více Erdogan, dodává tam svoje zbraně, drony, vojenské poradce a i džihadisty. To je něco, co povede k další destabilizaci celé oblasti a také to povede k ohrožení zájmu mnoha firm, které jsou tam přítomny, zejména i italských. Také E, to ohrožuje uplatnění evropských fondů, evropských prostředků a také fungování agentur OSN, které v současné době hovoří o tom, že mm, ty zdroje, které jsou tam posílány na stabilizaci situace, končí v rukou kriminálních organizací. Stále více se v této oblasti prosazuje vliv Ruska a Turecka a to jenom dokládá úplné selhání politiky EU. Eh, děkuji, pan Furlas. Děkuji. Eh, situace, která je tak závažná v Líbii, eh, nemůžeme si toho nevšímat, protože Libie se může stát druhou Sýrií. Některé země, jako je Turecko, má určité obsesivní tendence. Turecko už eh, za, zatělo drábek do Libie a my podporujeme Erdogana a vy si myslíte, že se o něčem rozhodneme a že Erdogan to bude respektovat, protože eh, jaké rozhodnutí respektovalo Turecko? musíme eh, pokračovat ve sledování událostí. Turecko nás může začít zase vydírat eh, s tím, že uprchlíci se dostanou na řecké ostrovy či do Itálie, proto nemůžeme pouze jenom sledovat situaci. Děkuji vám a, a na jednu minutu Inčir sociální demokraté. Eh, děkuji. Přes deset let eh, byla taková situace, že se uskutečnily určité kroky a nakonec bylo světlo na konci tunelu. Doufalo se v osvobození od eh, diktátora. My jsme doufali, že tam bude stabilita. Já jsem navštívila tento region několikrát a my jsme podpořili demokratické síly. V této oblasti je velmi chaotický eh, režim, právní stát, lidská práva, to tam neexistuje. Je tam prostě mocenské vákuum. Situace v Libii eh, vyžaduje, aby byl sformalizován Eh, klid zbraní a je potřeba mít eh, dlouhodobé politické řešení. Já jsem přesvědčena o tom, že Evropská unie by zde měla převzít mnohem důležitější úlohu. Úloha, která eh, bude mít důležité zásady třeba jako lidská práva Děkuji, paní předsedkyně. Všechna velká mezinárodní eh, témata Evropská unie ale chybí. Eh, jaká bude reakce na mm, tureckou opozinu nebo akce Spojených států, eh, krize v Libii. Turecko a Rusko s, mm, tam rozhodují v regionu, který je tak strategicky důležitý pro nás. Někteří Eh, tedy neváhali svrhnout Libii do tohoto chaosu. Nikola Sarkozy eh, jsou jistě mezi těmi eh, výniky této katastrofy. A také, kteří ano, hm, předseda Barroso žádal zvrhnutí Kadáfiho za cenu otevření migračních tras do Evropy Ehm, vše Unie ukazuje svoji slabinu ehm, místo mm, toho, aby státy eh, jednaly v zájmu lidí, eh, občanů, který je tvoří. Děkuji. A nyní eh, má slovo pan místopředseda a vysoký představitel pan Borel na závěrečný příspěvek. Já sdílím některé vaše komentáře. Jiné jsou ale mm, píše přání, která jsou otcem e, myšlenky. Musíte eh, Mm, požádat Erdogana, aby mm, zrušil mm, dohodu s Zarážem. No já ho požádat můžu, ale k čemu? Problém je, že nejsme jednotní. Řekněme si to upřímně. My, Evropané, máme různé pozice vzhledem k Libii. A teď možná platíme cenu za to, že jsme nebyli schopni reprezentovat sdílený politický přístup členských zemí. Je pravda, že někdo tady lituje, že Turecko sehrává určitou roli, ale um, Turecko má určitou roli a Rusko má určitou roli. Poslední zprávy jsou, že po nepodepsání příměří řekl, že odmítá to podepsat, protože by to vyžadovalo dohadu mezi Saráčem, což je mezinárodně uznaná vláda, a Tureckem. Ale eh, zavázal se, že zůstane v Berlíně do neděle. Takže se zdá, že i přesto, že není příměří, tak budou na konferenci v Berlíně. A tam můžeme možná udělat první krok k politické dohodě. Možná sledujete všechna prohlášení, které jsme podávali k Libii. Ehm, e, za Mm, radu, zahraniční věci a vysokého představitele. Doufejme, že v Berlíně tedy bude možnost dosáhnout dohody a pak budeme muset řešit implementaci této dohody, což bude vyžadovat dvě věci. Jednak monitorovat příměří a jednak kontrolovat zbrojní embargo. A pak Radě pro zahraniční záležitosti na, předložíme konkrétní návrhy, jak se Evropa může více angažovat v těchto věcech a řekněme, že budeme mít dostateč vůle, abychom mohli jednat společně a začít nové období, tedy angažovanosti v Libii. Nové angažma v Libii. To mohu říci. Eh, řešily se tady i jiné aspekty, Nemůžu odpovídat na všechny vaše otázky, ale mohu to schrnout v tom, že pokud bude dohoda v Berlíně, bude příměří a pak se ukáže politická vůle Evropská unie, aby se více angažovala v Libii. Děkuji vám za komentáře. Vážený eh, pane vysoký představitel, děkuji vám za eh, váš komentář a tím končím tuto rozpravu a přejdeme k